Zápis z minulého eh, ze včerejška a přijaté texty jsou k dispozici. Má někdo nějakou námitku? Není tomu tak a proto je tímto zápis schválen. Předseda obdržel od rady po